místa, kde bude vzděláván. Zde je důležité, abychom měli solidaritu a podpořili ji u malých a středních podniků a také u veřejných institucí. Děkuji panu Manovi a než se dostaneme k podstupu Catch the Eye, tak zde mám jedno sdělení, o které vás nechci připravit. Odpovídající úřady v Irsku mi sdělili, že pan de Rosa od 15.2.2002 Eh, <clears throat> nahradí paní Kostelo. A tedy paní Kostelo nahradí pana De Rosu. Já zde novou kolegyni srdečně vítám. Je zde mezi námi ještě jednou. Srdečně vítám paní Kostelo. Chtěl bych připomenout, že podle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu každý člen eh, má plné právo účastnit se zasedání parlamentu a jeho orgánů pokud je jeho mandát ještě neověřen a pokud nikdo eh, je, <clears throat> proti němu nic nenamítl. Předpokladem je, že nový člen písemně vyjádří, že nevykonává žádnou funkci, která by byla ve střetu s jeho novou funkcí jakožto poslanec Evropského parlamentu. Nyní se dostáváme k postupu ke HDI a zde máme následující situaci.